Chers collègues. Drazí kolegové a kolegyně, já tedy navrhuji, abychom se pustili do práce. Šlo nám to dobře dopoledne, pokud udržíme rytmus, tak bychom měli skončit tedy dříve než až eh, dnes večer. Ale měli bychom pokračovat tam, kde jsme skončili, tedy pokud jde o platby pro část zdrojů a také otázku flexibility, ale pokud jde tedy o rozpočtový výbor, tak byste měli mít volno po zítřejším dopoledne. A dnes bychom mohli také skončit možná i někdy trochu dříve uprostřed odpoledne, ale uvidíme. To záleží na tom, jak nám to půjde. Nyní tedy doporučuji, abychom hlasovali o kategorii 1A. Pokud jde o kategorii 3, tam je to dořešené. Právě tady se snažíme kopírovat, abychom každému dali poslední návrhy pozměňovacích návrhů kategorie 3. A mezi tím doporučuji, abychom začali tou kategorii 1A. Máte k tomu podklady? Všichni máme, co potřebujeme k 1A. Takže tady máme první podblok který odpovídá těm pozměňovacím návrhům nad DB. Kdo je pro? Podblok nad DB, EBA v DB. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. To znamená, všechny ostatní pozměňovací návrhy EBA v DB odpadají. Další podblok je below DB. Kdo je pro? Proti? Prostě držel schváleno jednomyslně. Všechny pozměňovací návrhy k téže řádce odpadají. Třetí podblok. To je takzvaná nová nomenklatura. Kde pro? Proti? Dva proti. Držel se. Schváleno. Rovněž schváleno. Tudíž nyní přecházíme k k děleným hlasováním. To jsou pozměňovací návrhy, které nejsou zohledněny hlasováním o těch podblocích. A tady hovoříme pouze o číslech a jsou to pouze závazky. Commitments. A tady 7501 GUE, kde, kde pro, proti, zamítnuto. Dále 7531 GUE pro, proti, drželi se, zamítá se. 7517 GUE pro, proti, drželi se, zamítá se. Tady Paní Vertman, to je toto tež číslo. Takže to je pokryto. Ale 45,92 paní Vertman. Zpravit proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítá se. A nyní obrátíme pozornost k další stránce. Pozměňovací návrh EKR 8107. Zpravodaj proti, kde je pro? Dva proti. Mnoho, kdo se zdržel, zamítá se. Pozměňovací návrh 7560 pro, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. A Ague. A další dva to jsou identické. Zpravit proti, kde je pro? 3 proti. Děkuji, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh zelených 7935, kde je pro? 1, 2, 3, kde je proti? Děkuji. Kdo se zdržel, zamítá se, stejná většina. Martin Musíme o tom hlasovat, je to odlišné, takže bude pro. Tři, kde proti. Kdo se zdržel, stejná většina, zamítá se. Následující řádek. GUE. 80, 895, tedy 4895, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. Další pozměňovací návrh GUE, ten má jediná čísla. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, stejná většina. Následující řádek, paní Vertman, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, vítá se. Takže další řádek, 7992, kde je pro, 3, kde je proti. Děkuji, kdo se zdržel, zamítá se. Nyní další řádek. GUE 7599. je pro? Proti? Zamítá se. Další pozměňovací návrh GUE na dalším řádku. 7600, kde pro? Kde proti? Se zdržel. Zamítá se. Všechny další pozměňovací návrhy k číslům se stahují. Čili mizí. Už o nich nebude řeč. Pak máme další pozměňovací návrhy, které se týkají pouze komentářů, oddělené řádky mají další, tedy následující připomínky, které byly schváleny, ale jsou tam pozměňovací návrhy, které neodpovídají ničemu jinému než tě, tedy těm připomínkám. 49.14. To jsou malé střední podniky v potíži, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Rubik. Zpravodaj pro, kde pro, proti, jedna dva, kdo se tedy schváleno, ITRE, zpravy proti, kde pro, jedna, dva, kde proti, mnoho, kdo se zdržel, zamítá se. ALDE 7747. Zpravda je pro. Senior experts. Proti. Se zdržel. Schváleno. SD 7209. Kde pro? SD Alde. Kde proti? Většina. Zamítá se. Tran a zelení. Kde je pro? Proti? Kde se zdržel schváleno? Pozměňovací návrh Ferrera o SME Facing Difficulties. je proti, kde pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítá se. Obracíme list. Pozměňovací návrh, tedy dva pozměňovací návrhy. ALDE 7748, Sine Experts. Kdo je pro? Proti? Jeden. Kdo se zdržel? Schváleno. K dalšímu řádku. Tam je to identické. Dvě, dva pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat samostatně. Jsou různé, ale nejsou nekompatibilní. Můžeme schválit oba. První zpravodaj je pro, to je 7849, kde pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 7708. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pokud jde o další řádek. Společný pozměňovací návrh výboru FEM a skupiny s a D, Gender Sensitive Approach. Změna řádku navržena. Pokud tedy bude schválena New Social Dialogue Nomenclature. A to bylo schváleno, takže vlastně to jde s tím, co o té nomenklatuře, kde je pro. Proti. Kdo se zdržel, schváleno. Následující návrh pana Kotyně odpadá, že už byl zohledněn předchozím hlasováním. Dále. Výbor Ample 6536. už se chce eh, vyškrtnout část textu. Zpravy proti, kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Pardon, zamítnu to, říká pan předseda. EPP proto je sympatické, ale EPP je izolovaná. Na dalším řádku máme pozměňovací návrh. Výbor pro rozpočet a EMPL o monitoring a evaluation. Zpravodaj pro kdo pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále mám pozněcí návrh 6254 fm e o eh, Reconciling Work and Family Life. A to bude případně pokrývat i další návrh zelených. Kdo je pro? Proti? Dvě velké skupiny jsou proti. Ale dobrá, takže se pobavíme trošku s hlasovacími mechanismy, ale abychom jenom trošku provětrali počítače v době siesty. Tak hlasujme, hlasujme. Konec hlasování. Všichni mají hlasovací karty? Jste proti nebo pro nebo proti Alda? Takže 6 plus Alda, to je 7, ale 26 proti. Takže se zamítám. Tím pádem musíme hlasovat o 78-71 zelený, kdo je pro. Zelení je PP, liberálové, socialisté, to je hodně, kde proti pan Hartong, paní Demartini. Dobrá. Takže je uh, schválen. Dále několik identických návrhů SD 7235 pro, proti, 3, zdrželi se, schváleno. Nyní musíme hlasovat o Aldos, ALDE 7709. Better job placement, kdo je pro? Je to proti? Musíme prověřit. Protože tady existují jednoznačné rozdíly, neobvyklé rozdíly tady. Hlasujte, 36 hlasovacích karet. Pouze 34 lidí se již probudilo. 38, dobrá. Takže 19 pro 18 proti, 0 se zdrželo. A proto je to schváleno. Další řádek, 7530. Pro. Proti. Kdo se zdržel, zamítá se. Začal jste aguem. Těch je méně než ostatních. Teď máme tři sympatické pozměňovací návrhy zelených, tedy čtyři, čtyři pozměňovací návrhy pozměňovacích návrhů jsou sympatické, ale zpravodaj se nelíbí. Kde pro? 1, 2, 3, 4. Proti. Mnoho. Kdo se zdržel? Tím se zamítají. Následuje pozměňovací návrh zelených spolu stran, kdo je pro, zpravodaj pro, kdo je proti. Schváleno. Dále výbor pro ženy o roli žen ve vědě. Kde pro? Kdo je proti? Jeden proti, kdo se zdržel, schváleno. Další řádek to tež téma, ale jiné komentáře z zelených a FAM. Zpravodaj je proti, kde pro? Proti. Kdo se zdržel, zamítá se. Na dalším řádku pozměňovací návrh ITRE 5910. Kde je pro? Kde je proti? kdo se zdržel, schváleno. A nyní rozpočtový výbor dopad na zdraví a životní prostředí. Zpravodaj proti, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel, zamítá se. Pozměňovací návrh ALDE. Senior Experts, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel, schváleno. Dále pozměňovací návrh Výbor pro rozpočet 4514. Kdo je pro? A tady slyším, že zpravodaj je pro. Zpravodaj změnil názor. Takže bod, bod 4514. Zpravodaj je pro. Kde je pro? Kde je proti? Myslím, že většina pro, ale raději to prověříme. 45, 14 hlasujeme. 39 s hlasovacími kartami, 37 hlasovalo. proti 17, takže schváleno. A tím pádem další pozměňovací návrh odpadá. Další řádek ALDE a je to to stále k těm senior experts, takže kde pro, proti, jeden proti, schváleno. O těch senior experts bychom mohli psát skutečně romány. Další řádek. ITRE. A zelení. Zprávě je pro. Kde pro? Proti. Jeden proti. Kdo se zdržel schváleno. Pozměňovací návrh ITRE 59.13, pravda je pro, kde je pro? Proti. Schváleno. Další řádek ITRE 59.07. Změna e, názvu proti, jen proti, kdo se zdržel, schváleno. Další řádek. Belder. Embryonic Cell Research. je proti, kde je pro? 2 proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Zamítnuto, pardon. Já usínám. Další řádek. Opět tedy teď Senior Experts ALDE 77, 53 pro, proti. 3 proti, kdo se zdržel? Schváleno. Další řádek, Senior Experts Halde 7754, kde pro? Proti. Schváleno. Další řádek. Rozpočet týká se to School Living. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Nyní GUE 7619 pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Nahoře na 6, stránce 6 máme pozměňovací návrh Kulta EPP, identické vzdělávání a školení pravě pro, kde pro, proti, se zdržel schváleno. To pokrývá další pozměňovací návrh EPP, tedy další pozměňovací návrh KULT, ale nikoliv pozměňovací návrh kresle na to významné téma Senior Expert, takže kdo je pro, proti, se zdržel schváleno. A tím, teď máme pozměňovací návrh Torvalds o menšinových a ohrožených jazycích pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh Kult a EPP odpadá. Protože už jsme to zohlednili v našem předchozím hlasování. Tím se dostáváme 15.02.10. Další pozměňovací návrh Kult, který, o kterém musíme hlasovat ústní pozměňovací návrh v poznámkách. Kde pro? Kde proti? 1, 2, 3. Kdo se zdržel? Schváleno. Takže pozměňovací návrh, který následuje, odpadá. A teď další řádek. To je share of an emergency efficiency, energy efficiency, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se. Většina pro. Tím pádem všechny další pozměňovací návrhy k tomuto řádku odpadají, včetně návrhu zelených a ITRE. Tím se dostáváme k těm rezervám. An, chcete představit tyto pozměňovací návrhy? Um, ty... Ano. Ten první se týká informací o měnové unii a výbor Ekon tu linku s seškrtal, zbytek dal do rezervy, což znamená, že komise nemůže s tím nic dělat, což je, myslím, příliš e, tvrdé. Já bych navrhovala místo 11 milionů do rezervy, bych tam dala dva, A pak máme podmínku, že musí informovat o účinnosti fungování toho programu výboru KULT. Takže ten výbor by měl dostat informace, které potřebují do konce roku, takže by neměl být problém, ale myslím, že to bylo poněkud příliš tvrdé s celou tou částkou, takže toto bych doporučovala výboru. Další rezervy, tam byla rezerva eh, 2031 standardy v oblasti finančního výkaznictví a auditu. Tam eh, bude legislativa, takže to je v pořádku. Hmm. Jakmile bude právní základ, tak to bude volněno. A poslední věc, to je dokončení Eh, předchozí činnosti v oblasti finančních služeb. Tady nesouhlasím s rezervou, protože to je závěrečná linka s platbami, takže tady by neměly být rezervy. Moje doporučení je nejprve menší rezervu a pak si ponechat tu rezervu eh, těch tří posledních. Tam by nebyla rezerva, uvolnit rezervu. Dobře. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud je o ten druhý pozměňovací návrh, tak trváte na to pozměňovací návrhu číslo dvě ústním. Také na tom třetím. Ne, negativní názor. Takže první výhradě jste pro, tedy k té první rezervě ano, ale dva miliony. Trváte na pozměňovací návrhu dva, ale nechcete ten třetí. Dobře. Takže pokračujeme. První rezerva 010201 odpovídá zel, návrhu zelených. Zpravodaj souhlasí, ale chce to omezit na 2 miliony, kde pro. Proti? Nikdo? Zdržel? Schváleno. Druhá rezerva. Zpravodaj pro. S ústním Pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, se zdržel, schváleno. Třetí rezerva, zpravodaj proti, kde pro, tři, čtyři, proti, kdo se zdržel, zamítá se. A tím jsme prohlasovali pozměňovací návrhy kategorie 1A. A na našem hlasovací seznamu se dostáváme, máme seznam těch eh, návrhů, které odpadají. Se hlasuje unblock. Nyní můžeme přejít ke kategorii 3. To je tabulka s posledními kompromisy zpravodajky, kde se našla, našel milion eur na rozdělení na do, dobrá díla. Máte všichni hlasovací seznam? Je to eh, anglicky tady heading 3, okruh 3. Tady je první podblok EBA DB, kde je pro, proti. Jedna, dva, kdo se zdržel, kdo se zdrželi, zelení. Schváleno. Všechny další pozměňovací návrhy EBA v DB u dalších řádků odpadají. Teď um, oddělené hlasování. Jsou to závazky opět a pouze čísla. Belder. Bel, pod nebe, kdo je pro, proti, se zdržel zamítá se. Z návrh zelených stažen. Hmm, GUE. Zpravili proti, kde pro? Proti. Se zdržel. Zamítá se. Pozměňovací návrh Vertman. Proti kde? Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Jean-Luc navrhuje, abychom unblock odhlasovali všechny Vertmany. Moniko, jste pro? Všechny návrhy paní Vertman. Takže kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. Tím se dostáváme k návrhu EFD 80-99. Andrase na další. Je pro. Proti. Noho, kdo se zdržel. Zamítá se. Další řádek. GUE pro. Proti. Kdo se zdržel, zamítá se. Další pozměňovací návrh GUE. Můžeme vzít všechny návrhy GUE až na konec stránky. Aldo, akceptujete to dohromady? Takže až na konec stránky všechny GUE, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ale Ehrenhauser, o tom musíme hlasovat, tam jsou, to má jiná čísla, než, eh, než měli ty návrhy QE. Below DB, kde pro. Proti. Se zdržel, zamítá se. Pozměňovací návrh GUE 7693, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Teď se dostáváme k tomu návrhu o poznámkách a rezervách. GUE lepší financování pro malé a střední podniky, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. Zelení, schud staženo. Další řádek, kult, změna názvu, nadpisu, kde pro, Proti? Schváleno. Další řádek. Další kult pro, proti, se zdržel, schváleno. Další řádek, Havko. Promote P. Elections. A zajistit, aby <laughs> byli všichni odcházející poslanci znovu zvoleni říká pan předseda. Takže máme tady třikrát avko. Unblock, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. To potěší pana Kasineho. Alde. 7744, kde je pro, kde je proti. Schváleno. Pozměňovací návrh GUE 7630, Transparency, kde pro, Jedna, dva, tři, šest, dokonce sedm. Kde proti? Víc. Kdo se zdržel? Zamítá se. Další řádek 4871, ohrožení ekosystému, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Měli bychom hlasovat o dalším 4934 pesticidy, kde pro, proti, se zdržel, zamítá se. Výbor FAM. Gender Perspective, kde pro, proti, kdo se zdržel, většina pro. Prověříme. Hlasujme. Je nás 40. Dobrá. Konec hlasování. 20 pro 19 proti 0 se zdržel. Takže Astrid. Gue. 7637. No funding for this activity in time of crisis. Kde pro? Alda kde proti? Kde se zdržel? Zamítnuto. 4406, kde pro, proti. Já bych radši eh, návrh GR 4406 prověřil. neboť ta většina je nejasná. Zase zdá, zdá se mi, že vě, spíše většina proti, ale uvidíme. Hlasujte, hlasujte. Chybí nám dva. Teda konec. 18 proti 20. Těsně. Tím pádem Gajer je zamítnut. Pokračujeme dál. FEM, lepší popis, kde pro, kde proti, kde se zdržel schváleno. Šedesát pět, kde pro, kde proti. elektronicky. 62,55. Hlasujme, hlasujme. Stále nám tady ještě chybí hlasy k násilí, tedy konec 10.25, takže zamítnuto. Na to též téma. Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno jednomyslně. Další řádek. FAM Gender Mainstreaming. Je pro 1, 2, 3, 4, 5, kde proti. Zamítnuto. A teď zelených. Gender budgeting, kde pro proti. Prověříme. To bude zase těsně. Hlasujeme. Gender budgeting. Konec. 2017 jeden se zdržel. Schváleno. Další řádek. FAM, zelení, kde pro, proti, kdo se zdržel schváleno. Poslední pozměňovací návrh, to tež pro proti, kdo se zdržel schváleno. Dobrá tedy. Tím jsme skončili okruh 3 a můžeme přejít k okruhu 4, heading 4. máte hlasovací seznam, máte tabulku. kde jsou pozměňovací návrhy podle jednotlivých podbloků. Můžeme? Začneme návrhem paní Vertman rezervy pro Monika Vertman. Pani Wetman. Frau Wetman, to je váš návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Další řádek ALDE s ústním pozměňovacím návrhem. Zpravodaj pro. Aldak, al, Alde comentário. Sei que estamos numa. Já jsem jenom uh, komentář, ústní pozměňovací návrh k eh, podpory eh, agentury OSN pro palestinské uprchlíky. V minulém roce tento parlament hlasoval pro 300 milionů euro a myslím, že je naprosto absurdní, abychom teď dávali 50 tisíc do rezervy s podmínkou hod, posouzením hodnocení komisí. Toto je pomoc pro NR, to je UNR, to je e, agentura OSN, to se nedává palestinské orgán, nějakému palestinskému orgánu. Takže těch 300 tisíc euro pardon, by mělo být reservy. Ano, děkuji. Já jsem rád, že jsme toto dali do rezervy proto, že účetní dvůr a další orgány opakovaně vydávaly zprávy, které ukazovaly, že financování, které dává EU UNRA, není žádným způsobem eh, vynakládáno a není tady eh, žádná, žádný mechanismus odpovědnosti. Velmi dobře. Ještě vy jste si chtěla vzít slovo An. Um, Já chci zdůraznit, že tato rozpačtová linka je jak pro ONRA, tak pro palestinské orgány. Nikdo ne eh, předpokládá, že by byly problémy s UNRWA nebo s tím programem. Ale kde se objevily problémy nebo možné problémy to bylo u těch palestinských orgánů. Takže proto ta nová verze podmínek pro uvolnění rezervy je velice opatrně formulována tak, že chceme, aby komise informovala o tom, jak se to vyvíjí u těch palestinských orgánů. Takže to je tedy obojí. To znamená, že mohou vysvětlit výboru a oni mohou informovat nás. Pokud bude vysvětlení, tak můžeme uvolnit rezervu. To je tedy ta představa. Protože když slyšíte, jak se mluví o korupci, o kritice, tak musíme být velice opatrní. Proto máme rezervy. A komise bude informovat o příslušné situaci. A pak my můžeme uvolnit rezervu. Velmi dobře. Já se omlouvám paní Vetman, které říkám Monika, protože není Monika, Angelika. Já se omlouvám, Angeliko. K našemu tématu. Nevím, jestli všichni kolegové sledují tento delikátní problém. Chtěli jsme se, že, že bylo vyšetřování účetního dvora o zprávě pomoci, kterou dostává palestinská samozpráva o Tuny. Vzpomínáte si, že před dvěma lety jsme byli přímo v terénu, zaslali jsme tam společnou delegaci výboru pro zahraniční otázky výboru pro rozvoj a výbor pro rozpočet. Setkali jsme se s palestinskými orgány, s izraelskou vládou a byli jsme i v pásmu Gazy. Tehdy jsme konstatovali, že ty fondy jsou zpravovány náležitým způsobem. Od té doby došlo v regionu k několika událostem, došlo ke změně vlády palestinské samozprávy došlo k významné změně v Gaze po egyptské revoluce a tak dále. Odtud tedy ta zpráva účetního dvora. Jsou tu některé dezinformace, tedy některé informace, které máme o tom, že ty první předběžné výsledky nejsou úplně povzbudivé, ale zatím ještě nemáme eh, závěrečné výsledky, to bude až do konce roku před konečným hlasováním. Takže po dlouhé rozpravě mezi koordinátory tady máme navržené řešení eh, paní zpravodajky, které je opatrné. V případě pomoci uprchlíkům, kteří prochází nějakou agenturou OSN, tam není pochyb o tom, že ten systém funguje uspokojivě. Ale zpráva účetního dvora se týká palestinské samozprávy a je opravdu lepší být obezřetnější a dát čas do rezervy, než budeme mít definitivní závěry. Protože nemůžeme dávat účetnímu dvoru žádné instrukce a ale tak pokud je o změní toho ústního pozměňovacího návrhu, tak tam se píše, že budeme vycházet ze zprávy komise, že potom uvolníme tu rezervu. Pan Hartong a pak Eider. Pane Hartong, prosím. Musím říct, že eh, ta diskuse discussie met zeer veel Toto je diskuse, kterou již eh, sleduji se zájmem. Velice mě znepokojuje, když se do Palestiny posílají jakékoliv prostředky. Já jsem možel dotaz komisi a oni řekli, že oni nemohou garantovat, že se to nedostane k teroristům. Toto je velice obtížná, eh, vážná věc a musíme k tomu tak přistupovat. Ajda? Como bien ha dicho,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 Myslím, že jsme tedy viděli, co musíme zohlednit, pokud jde tedy pozměňovací návrh ALDE 7724, tak tady máme re- rezervu 50 z těch 250 s tím komentářem, který byl přečten. Kde pro? Kde proti? Prověříme. Elektronicky. On vote, José Manuel. Hlasujeme, José Manueli. Já nejsi tam vidět. Bon, le vote est clos. Konec hlasování. 24 proti 14, jeden se zdržel. Čili tady to schváleno. Přecházíme dál. Další řádek. 46-48 Angelika. Dvakrát, takže můžeme unblock. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Kompromis. Další kompromis. Pod, podbloky. První podblok above DB. Jak jsme to dělali u předchozích okruhů. Podrobnosti jsou v tabulce, které jste dostali, kde pro, proti, Dva. Kdo se zdržel? Jedna. Další podblok Below DB. Kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Třetí podblok New Nomenclature. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Měli bychom hlasovat také o těch oddělených hlasováních. Tam obrátíme list. Je tam série pozměňovacích návrhů GUE. Můžeme všechny najednou? Jo, ano. Dobrá. Tudíž Pozměňovací návrhy Goe až do, až do Ferrari 82.07, kde pro, proti, zdržel se, jsou zamítnuty. Takže 46.40, Angelika Bertman je pro, proti, zamítnuto. Nova Goe 8208 pro proti. Kdo se zdržel zamítnuto? Alde 7721 pro proti zamítnuto. Další Wertmann. pro proti zamítá se. Dostáváme se k těm připomínkám pozměňovací návrh QE o Independent Audit Body pro. Proti. Socialisté a, a zpravodajka. Vy jste proti, paní zpravodajka? Ne, ne, je pro. Je pro. Socialisté jsou proti, ale jsou osamoceni. Eh, takže většina pro. Pozměňovací návrh AFED 5124 pro. Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh Gresle pro. Proti. Se zdržel schváleno. Pozměňovací návrh AFET. Je tedy e, rozdělení, které, o které žádá SED. První část, including by Institute for Security Studies. Pro. Proti. Socialisté jsou proti první části. Kdo se zdržel? V pořádku. Druhá část, zbytek. Pro. Proti. Obě části schváleny jinými většinami. Dal GUE 8204, no funding a tak dále. Pro. 1, 2, 3, 4, proti. Kdo se zdržel? zamítá se. Gresla je Trust pro, proti 1, 2, 3, schváleno. Snažte se zvedat ruce, prosím. Další řádky 48, 36, buď a GUE pro, to se zdržel, zamítá se. Další, AFET, EU Trust Fund Contributions, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. DV, Journalists, Young People a Women. To je zvláštní kategorie. je to doplnění. Takže kdo je pro? Zpravodajka pro. Dominikovi Ketovi se to nelíbí. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina zřejmě pro, ale my, my ji prověříme. Je to trochu komplikované. Hlasujeme, hlasujeme pro, pro novináře, mladé a ženy. všichni. Zamítnuto. 17 proti 19. Takže žádní novináři, žádní mladí, žádné ženy. Mnohem jednodušší. Další řádek, DV. Na vyškrtnutí, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Další řádek, zelení DV, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Další řádek, 5508, to je pokryto. Tady slyším, že tam dole na této stránce jsou připomínky, které by měly být převedeny k odpovídajícímu řádku podle nové nomenklatury k prvnímu řádku Gariga to bylo staženo, nikoli však AFETem. Takže European Senior Services Network je zpravodajka proti, kde je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Další návrh. Sympatický Gressle Ferber Senior Services. Zpravodajka je pro, kde je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Dále rozpočet k trustovým fondům, kde pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A obracíme list na stránku 4 FAM a zelení. Kde je pro? Proti? Schváleno. 9 to je pokryto. Dále Afet Kariga stejná situace jako předtím. Salvador to stahl, ale přesto tam hlasujeme. Kre pro. Nikdo. Proti. Zamítá se. Senior Services. Stejná většina, kde je pro. Proti. to se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh DV. to 41.55 Gariga staženo. Můžeme hlasovat unblock, ALDE a rozpočet EU Senior Services a Trust Funds, kde pro, proti, kdo se zdržel schváleno, 9.55.74 pokryto, Gariga 41.56 staženo. ALDE a rozpočet dohromady s jiný servisy se trust funds, kde pro, kde proti, se zdržel schváleno, 9 pokryto, eh, Gariga, takže rozpočet Gariga, Alde, Gresle, až až po 955 88. Takže eh, kde pro? Proti? Schváleno. Následující Gariga je stažen. A znova Senior Services Trust Funds. Stejná většina. A pak je tu Lezing a je to rozdělené do, na první část dodatečního textu, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. Druhá část je přístup k vodě, vyškrtnutí, takže kde pro, kde proti, zamítá se. žádný přístup k vodě. 95539 je pro, proti, schváleno, Gariga staženo, Senior Services Trust Fund považujeme za stažené. Tady máme změnu nadpisu, to eh, DV, kde pro, proti, zdrželi se schváleno 55.31. Dále znovu EU Trust Funds, kde je pro, Gressle, kde je proti. Kdo se zdržel schváleno? Gariga stažen. Senior Services pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Conference on Peace Building dv pro proti. Prověříme. Elektronicky od 95558. 20 proti 19, nikdo se nezdržel schváleno. AFET 5154 je pro, je proti, se zdržel schváleno. Další řádek, stejný návrh, pro, stejná většina, je proti, se zdržel schváleno. Senior Services, pokud někdo změní názor na Senior Services a Trust Funds, tak mě prosím upozorněte. Gariga stažen, Garigy všechny stahujeme. AFET. Adequate appropriations pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Torvalds. Baltic Sea. Pro. Proti. Schváleno. Další Baltic Sea Afet, kde pro. Proti Pozor, schváleno. Další. Další Baltic Sea, můžeme je vzít společně? Afet a Torvalds, takže kde je pro? Proti. Jeden se zdržel. Tím pádem máme dvakrát Greslek Trust Fundum společně. Unblock pro, proti, zdrželi se. Ano. DV. MDG. Cíle tisíciletí. Rozvojové cíle tisíciletí. Kde pro, proti, že se zdržel, schváleno. Belder. Antisemitismus pro. Proti. Kdo se zdržel? Prověříme. Belder 41.13 prověřujeme. Konec. 1921 se zdržel. Těsně zamítnuto. EPP 7403, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. E FD, změna řádku, kde pro, kde proti ověříme. Takže to raději prověříme. Donc vous êtes gentil de voter électronique sur le... Elektronicky k tomu poslednímu. OK, le vote est clos. Konec hlasování. 2 pro, pouze 2 pro, 36 proti. Zamítnuto. Okruh 5. Máte seznam všech eh, návrhů, které odpadly. Obracím se na sekretariát jestli je ještě o čem dnes hlasovat. Odpověď ale je, že ano, takže neodcházejte. Alors, dernier, il y a une demi-douzaine de votes. Takže máme tady šest, eh, už jenom nějaký šest hlasů outside MFF, kromě nástroje flexibility. To necháme na zítřek, protože to souvisí s platbami. Takže poslední stránka toho tlustého sešitu, aspoň pro nás, já nevím, v jaké podobě to máte vy, 234 úplně na konci toho tlustého sešitu, tlustého svazku, který má číslo 4.1. Tout le monde est prêt Je vois qu'on distribue encore des... Jsou všichni připraveni, nebo to musíme rozdat? Voilà, tout, tout le monde a les, a les bons tableaux. Mají všichni tu správnou tabulku? Já doufám, že máte to samé, co já. Takže tam, kde se říká outside MFF, hlasujeme o všem. O závazcích, platbách, připomínkách. Zítra už se k tomu nebudeme vracet. K EGF. Fandálen. Nevím, co chce zpravodaj myslím, že je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže všichni ostatní, kdo se zdržel, takže je to zamítnuto. Tady je pak na ten návrh SAD, kde pro, Kde je proti, všichni ostatní, kdo se zdržel takže se to zamítá. 382, pan Rike. Eh. Dalšímu pozměňovacímu návrhu. Tam jsou čísla i připomínky. Chtěl bych oddělené hlasování mezi čísly a poznámkami, pokud je to možné. Velmi dobře. je řeč o to pozměňovacím návrhu 382. Chcete oddělené hlasování nejprve o číslech. Hey there. Viděl jste tedy ty eh, poznámky, ale nevěříte svým koordinátorům, dobře. Dobře, takže číslo 382 20 milionů plateb. A 70 milionů. Znovu platby. Takže to je pro, proti. Takže teď hlasujeme o platbách. To je mimo MFF. Hlasujeme o platbách, e, závazcích tak dále. Já mám problém s tím, že pro mě celý e, problém rezervy na pomoc v naléhavých situacích je vázána na to, abychom dostali více peněz na humanitární pomoc v platbách. Takže to mě trošičku trápí. Můžeme to odložit na zítra, můžeme to, tu, tu rezervu na návislosti prostě a vzít to s, máme, ne, eh, hlasujeme pouze eh, eh, F. 382. Ta čísla. Zpravodaj je proti. se hlasovali o číslech, nepočítali jsme. Začnu znova. 382 čísla. Spravodaj je proti těm číslům. Kde je pro? Ne proti? Osm. Zdrželi. Je to přijato. Teď tedy komentář. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže čísla jsou přijaty, připomínky jsou zamítnuty. Přejdeme na 4485. kotyní. Ta čísla už byla schválená. Nebo jen poznámky? Jsou nějaké poznámky? Takže nebudeme hlasovat Kotyního. Ten je pokrytý tím návrhem zelených. Alde. Třeba 780 hlasovat komentáře, dobře. Pravoda je pro, jde pro, proti, radši si to ověříme, podle mě je to přijaté, ale ověříme. 780 hlasovali. Je dobře. 27 pro 12 proti přijato. Alvaro 38. To je pokryté. To je už to, co jsme odhlasovali ty komentáře. Je to pokryté? Dobře. Nerezervovaná nouzovou pomoc o tom nebudeme hlasovat, ale poslední řádek rezerva pro Evropský fond na přizpůsobení se globalizaci. 300, 387, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, takže kolegové, poslouchejte, bravo, všichni pracovali jsme velmi dobře a zítra do poledne odhlasujeme platby, flexibilitu a humanitární pomoc zdroje. Bude to rychlé. Já bych vás chtěl uvolnit zítra co nejdříve. Dnes večer bohužel nemůžeme skončit, ale zítra dopoledne ano. Takže tím uzavírám dnešní schůzi a žádám koordinátory, aby než odešli, tak se rozmysleli, zda chtějí zůstat v sále a využít tlumočení a udělat schůzi koordinátorů i hned teď, a nebo chcete, abychom se e, sešli v 8.30 před hlasováním, anebo vůbec nepotřebujete se scházet. Poprosím tedy tlumočníky, aby ještě počkali, abych vám potvrdili, zda vás budeme potřebovat nebo zda vás uvolníme.